Přichází pan předseda. So. Eh, zahajuji jednání, dámy a pánové. Zápis máte k dispozici, jsou proti němu výhrady, není tomu tak, tím pádem je zápis schválen.